a dále eh, rozvíjena jakožto skutečně mírový projekt. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, a tím jsme ukončili diskusi eh, k této otázce. Eh, budoucí legislativní návrhy o EMU. Už je konec, už je konec, už přicházíme k dalšímu Eh, návrhu z S a D jsem dostala žádosti o nominace do výboru a parlamentních delegací. Eh, seznam těchto nominací bude v zápise z našeho zasedání. Jestliže až do schválení zápisu nedojde k žádné námitce, budeme považovat tyto nominace za schválené. A teď překračujeme k dalšímu bodu a sice sociální pilíř hospodářské a měnové unie. Jde o prohlášení komise a já tedy dávám opět slovo panu komisaři. Uh, eh, vážená paní předsedající, vážení eh, poslanci a poslankyně, eh, komise jako kolegium pod vedením předsedy barrosa pracuje na návrzích na posílení sociálního rozměru Evropské hospodářské a měnové unie. Pracujeme na konkrétních návrzích, které jsou přímo relevantní pro efektivní fungování eurozóny a, a přitom se a, a, přihlíží k širší evropské sociální agendě celé evropské 27. Vzhledem k eh, táhnoucímu se hospodářskému pokresu eh, v Evropské unii, nebo v řadě částí Evropské unie, eh, se musíme snažit potírat tuto krizi například v oblasti nezaměstnanosti. Evropská každý členský stát tedy samotný i jako Unie musí eh, reagovat. Eh, iniciativní eh, politický mix Evropské unie se zaměřil na návrat k vytváření pracovních míst a k obnovenému růstu. Ehm, měnová politika zůstane eh, stejná. Pokud je o fiskální politiku, tak tam jde o trvalou konsolidaci veřejných eh, rozpočtů, i když eh, to v současné době probíhá poněkud pomalejším tempem ve stávajícím kontextu strukturální reformy, je třeba ehm, realizovat ještě intenzivněji, tak aby docházelo ještě k větší aktivitě. Je třeba také aktivní politiku pracovního trhu k boji s nezaměstnaností mládeže. Zde máme například systém záruk pro zaměstnanost mládeže. Pokud jde o sociální rozměr hospodářské a měnové unie, tak tam se naše práce zaměřuje na to, jak nalézt způsob k jejímu lepšímu eh, integrování do systému hospodářského vládnutí. Například je zde eh, systém pro posílení eh, sledování nebo dozorových mechanismů v rámci evropského semestru. Také systém dalšího hodnocení, takzvaného scoreboardu, by mohl být dále rozvinut při zachování cílů tohoto postupu by bylo vhodné také pravidelně analyzovat politiku sociální a politiku zaměstnanosti a hledat politiku, která nejlépe zmírňuje sociální problémy a zlepšuje zaměstnanost. Rozšíření systém monitorování by mohl pomoci k identifikaci politiky a to tak, aby to bylo včas a preventivně a aby eh, se eh, celkově eh, řešily obavy, které jsou v této oblasti. Dále pokud jde o eh, efektivnější přidělování evropských prostředků k usnadnění sociálních problémů a tlaku v zemích, které procházejí obtížným přizpůsobením. Eh, Evropský eh, sociální fond a jeho financování se má také zaměřit na boj s chudobou a vyroušením ze společnosti. A to je v tomto ohledu velice důležité. Řada eh, částí strukturálních programů by se mohla zaměřit právě na sociální rozměr měnové unie. Lze toho dosáhnout lepším zohledněním Eh, těch jednotlivých aspektů Evropské měnové unie tím, že eh, jednotlivé fondy se eh, zaměří na naplňování těch doporučení pro konkrétní země, pro jednotlivé země, které vydává komise. Zvýšení pohybu nebo mobility pracovní síly v celé Evropské unie je také velice důležité pro efektivní fungování eh, jednotného trhu. Tak, abychom eh, mohli eh, lépe zajistit to, že na práci bude, bude dost pracujících tam, kde je třeba. Odstranění překážek by pomohlo eh, řešit nezaměstnanost mládeže, která je vysoce koncentrovaná do některých zemí a regionů. Komise už eh, předložila důležité iniciativy v této oblasti a eh, já počítám s vaší podporou a také očekávám podporu rady těmto iniciativám. A závěrem bych, dámy a pánové, řekl, že si myslíme, že užší zapojení a účast sociálních partnerů v takovéto politické debatě a rozhodovacích procesech je opravdu kritická pro sociální rozměr EMU. Je to důležité nejenom proto, abychom um, důraznili um, to, kdo se za ty politiky staví, ale také abychom zlepšili koordinaci na úrovni EU. Je proto třeba dále investovat do sociálního dialogu jak na evropské, tak na národní úrovni. Děkuji vám. A nyní budou hovořit zástupci politických skupin, nejdříve pan Mann za EPP, tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, pane komisaři. Oprávněně jste, pane komisaři, řekl, že musíme hledat eh, cestu a východiska společně. A členské státy nemají pouze deklarovat své záměry, ale mají je také realizovat. Mám na mysli evropský semestr. Tady máme šanci, pokud toto bude zintenzivněno, tak Evropský parlament zde bude hrát větší roli a bude možné zde provést kvalitnější diskusy. Pevnější hospodářství, to je předpoklad pro fungující evropský jednotný trh. Proti tomu, co právě bylo řečeno, existuje e, také stabilizující faktor eura. To je základní kámen právě proto, aby podnikání bylo úspěšné a aby se ovlivňovala také zaměstnanost. Evropská unie musí zajistit dostupnost investic a také trvale udržitelné finance. Musí se také financovat sociální systém a sociální stát. Poučení z krize je, že eh, hospodářství a sociální politika a společná měna, to je prostě trojlistek, který, který tady platí. Musí se skoncovat s umělými protiklady, které tady existují na jedné straně, úspory na druhé straně, v opozici růst. Obojí je propojeno. Naše členské státy potřebují výrazné snižování dluhu, potřebují ale také reformy. I když mnozí to považují za bolestivou záležitost. Uspořené peníze musí být investovány do vzdělávání, do těch směrů, které jsou nositeli budoucnosti. A pak se nám podaří tyto fáze zvládnout. Některé země už mají tyto reformy za sebou, některé nikoliv. Není možné ovšem se bez nich obejít a lidé, pokud mají nejistá zaměstnání, tak si stěžují. Pokud chceme mít sociální stát, musíme se zabývat těmi, které, kteří žijí v bídě. Musíme se zabývat problematikou nezaměstnanosti mladých. Správná reakce je záruka pro mladé. Musíme také bojovat proti vykořenění a musíme používat finanční nástroje, které jsme společně přijali. Máme Evropský sociální fond, ten by se neměl snižovat, pane komisaři. EU se neskládá pouze z konkurenceschopnosti a z těch, kteří jsou úspěšní, ale také z trvale udržitelných financí. Potřebujeme také dostatečný prostor pro proaktivní sociální politiku v našich členských státech je nutné investovat do vzdělávání a také do trhu práce. Musíme vyslat tento signál a v takovém případě hospodářská a měnová unie si zaslouží akceptanci, kterou již dlouho potřebuje. Děkuji a nyní bude hovořit paní Berez dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, vy jste 14. března dostal sdělení ohledně nezbytnosti připravit cestovní plán dokončení hospodářské měnové unie. Byly tam čtyři dimenze. Byly tam dva návrhy, které byly vypracovány pod vaším návrhem. A odmítli jste přijmout text, který my očekáváme v sociální oblasti. Konstatujeme z hlediska nezaměstnanosti v EU, že tato situace svědčí o neúspěchu vaší politiky. A mlčení Kolegia z hlediska sociální dimenze hospodářské a měnové unie svědčí o neúspěchu předsednictví pana Baroza, který předsedá této komisi. Nepodaří se vám vyřešit nevyváženou situaci, v které se ocitáme. To není makroekonomická nevyváženost. Nesnažte se pouze soustředovat na státní dluhy. Ta nevyváženost sociálního charakteru je stejně důležitá. Eh, někdy se musíme podívat na USA. Podívejte, jak oni znovu postavili na nohy ekonomiku. Nejedná se o automatické postupy. A my na vás žádáme, abyste postupovala stejně, protože sociální, ekonomická krize má sociální dopady a vás se nepodaří vyřešit tuto krizi, pokud uh, nebudete zohledňovat eh, sociální dimenzi a automatické stabilizátory z hlediska boje proti nezaměstnanosti. To je efektivní a to vám umožní korigovat tuto makroekonomickou nevyváženost, kterou se vám nepodaří jinak dostat pod kontrolu. My jsme eh, prožívali v minulosti závažné krize jako dnes. A pak se nám podařilo vytvořit sociální státy blahobytu. Víte, že pan předseda by měl vytvořit něco podobného. My vám tedy e, žádáme, abyste zahájili kroky ve smyslu těchto automatických stabilizátorů. Bylo by dobré, kdyby s příslušným komisařem jste zavedli tyto stabilizátory, automatické stabilizátory. E, je to myšlenka, kterou jste upustili, je nutné se k ní vrátit. Komise musí připravit eh, práci příští komise v rámci zelené knihy. Děkuji paní Beres a nyní bude hovořit paní Arkin. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, pane eh, komisaři, já myslím, že nakonec byl konečně uznán, byla konečně uznána slovně, alespoň několik činy, důležitost sociálního plíře. Komisař Andor loni v lednu řekl, že je to důležité pro legitimaci evropského projektu a pro veřejnou, veřejné přijetí tohoto mm, projektu. Může být potvrzeno, posíleno pouze, pokud bude ten tento projekt postaven na solidaritě a ty příslušné kroky ovšem nebyly eh, přijaty. Solidarita a legitimita musí jít eh, ruku v eh, ruce. Podívejte se na to, jak dopadly v kyperští kstřelatele nebo řečtí nezaměstnaní, kteří nemají přístup k zdravotní péči. Takže slova jsou správně, ale jaký pokrok děláme ve skutečnosti? Já se těším na globalizační fond. Tam eh, je pořád blokační eh, menšina na eh, radě. Je to fond, který má pomoci prospuštěným, propuštěným a byl osekán na samé jádro. Také tady máme opět blokační minoritu pro mm, potravinovou pomoc pro eh, eh, chudé. Eh, spousta lidí je v potravinové chudobě. Je to neuvěřitelné a divím se, že někteří členové národě řeknou evropským občanům, že nebudou financovat toto, že za to odpovídají ženské státy. Co to říká o evropském sociálním modelu? A také když se podíváme na záruku pro mládež, opět je tady neschoda ohledně toho, jestli to má být zahrnuto do sociálního fondu, je to jenom doporučení. Co to eh, říká všem těm mladým nezaměstnaným lidem v Evropě? Evropské instituce nespolupracují na řešení těchto problémů. Ano, pane komisaři, ta slova jsou správná. Říkáte, eh, že eh, je třeba udělat to, co je třeba. Všechno, co je třeba. Ale teď je obrovská propast mezi tím, co říkáme a co děláme. Děkuji a nyní paní Cornelisen. Dvě minuty. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, pan komisář, eh, komisař Andor 7. května přišel s povzbuzujícím projevem ohledně toho, co je třeba udělat. Říkal, že potřebujeme více solidarity Eh, citoval Habermase, eh, že se eh, pomáhá bližnímu, protože jsme na jedné lodi. Teď máme za sebou tři roky hospodářské disciplíny a škrtů, ale bohužel solidarita byla zapomenuta. Já jsem ráda za fiskální nárazník, který pomůže s fondy pro nezaměstnanost. Ovšem teď už je řešit Eh, třeba řešit dlouhodobé věci. Eh, jsem ráda, že komise konečně uznává, že musíme eh, řešit nejenom ekonomické nerovnováhy, ale i sociální. Ono je opravdu velká škoda, že komise se staví zády k tomuto, nebo stavila se k tomu zády při vytváření z šesti balíčku. Tam se řeší všechny možné věci, ale ne sociální záležitosti. Veřejné dluhy a nezaměstnanost a další věci, podle kterých se hodnotí členské státy, tak e, vedou k tomu, že se členské státy posuzují pohledně konkurenceschopnosti, ale e, prohlubuje se tady hlavně sociální nerovnost. Já si myslím, že dojde ke dvěma procesům. E, budou tady hospodářské nerovnováhy a bude tady tvrdá legislativa a sankce a členské státy budou trpět a vedle toho tady budou sociální nerovnováhy, s nějakými eh, eh, velmi měkkými indikátory, laťkami eh, a bude tam koordinace 2.0, která bude každému jedno. A ráda bych slyšela plány komise jestli eh, sociální věci budou eh, posuzovány jenom symbolicky do budoucna, anebo jestli bude komise spolupracovat s parlamentem na nové integrované, eh, integrovaném měřítku pro hodnocení sociálních zážitostí tak, abychom mohli opravdu řešit chudobu a nezaměstnanost. Děkuji. Děkuji. Údaje, které zveřejnil Eurostat za březen, jsou jasné. Došlo eh, k velkému smrsknutí naší ekonomiky. Je to nejdelší recese od zrodu společné měny. Evropská unie se snaží zachránit, co je nejde, různými akčními plány, ale občanům se vnucuje velice strašné období úspor. Jsou teď soudy, kde není papír, kde není fotokopírka. Jsou nemocnice, kde chybí eh, léky. Eh, v Itálii 7 milionů lidí žije v podmínkách chudoby. V mém regionu 79 tisíc chudých. Ve Španělsku Eh, každý osmý žije v podmínkách chudoby. To jsou konkrétní situace, velmi vážné, které se někdy stávají tragédií. Každým dnem přibývají nezaměstnaní. Eh, otcové rodiny eh, jako nezaměstnaní spáchají sebevraždy. Politika troskotá a brání růstu právě kvůli úsporám a strhává eurozónu do deprese. Teď musíme najít prostředky jak eh, zajistit eh, opravdovou sociální dimenzi. Jsou legislativní i fiskální rozdíly mezi členskými státy. Je třeba eh, chápat, že to je špatné pro naši společnou měnu. Děkuji. Pane komisaři, buďme upřímní. Po všech těch pěti letech boje proti eh, krizi je tady sociální pilíř, eh, který se stává pravým opakem, který vlastně vysává eh, pracující. Na tom si vlády vytvářejí svou politiku, drtí svůj lid sociálními Um, úsporami, snižováním platů a vlastně vše se převádí jen do finančních trhů. Výsledkem je větší nerovnost, větší chudoba. To je realita, na kterou narážíme. Takže eh, pokaždé, kdy komise a vlády hovoří o růstu, hovoří o vytváření pracovních míst, tak eh, my eh, ve zprávách se dovídáme, že naopak roste nezaměstnanost, že je nejvyšší nezaměstnanost Eh, za dlouhé období a že stále větší a větší fronty jsou na úřadech práce. Eh, to je opravdu mystifikace, což pak je možné mít eh, Evropu pouze s finančními trhy, bez lidí. Ne, lidé už to nemohou přijímat a nebude-li tady politická vůle, bude to konec evropského projektu. Děkuji a nyní má slovo paní Ferreira na minutu 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, pane komisaři. Nevyváženost v Evropské unii se jasně projevuje nezaměstnaností. Eh, Řecko má 62% mladých, kteří jsou nezaměstnaní, Španělsko 57%, Portugalsko 40% mladých nezaměstnaných. To je katastrofa pomílené politiky, která byla vnucována, ale je to také příčina zhoršování vnitřní situace. Jsou tady dva důvody. Jednak krátkodobě není možné vyvážit státní dluhy, kdy eh, sociální aspekty jsou zanedbávány. době není možné navýšit konkurenceschopnost. Ti, kteří jsou vyloučeni z trhu práce, opouštějí země. Moje otázka je následující. Pane komisaři, kdy předložíte tomuto parlamentu to, co jste měl již úmyslu předložit po zasedání rady v prosinci 2012. To znamená sociální pilíř, který by odrážel eh, dimenzi nezaměstnanosti a chudoby a který by podněcoval politiky, které by toto korigovaly. Nezaměstnanost musí být vždy součástí analýzy hospodářské situace. To je důležitá proměna. Není to výsledek pouze nominální politiky úprav. Vzhledem k tomu, že zde ta není paní Bilbao Barandika, předávám slovo panu Blumovi, minuta 30. Děkuji, paní předsedající. Když jsem poslouchal eh, tu rozpravu, tak to bylo moc zajímavé. Zdá se mi, že tady si vždycky lidé představují, že eh, je obrovský strom, na kterém rostou peníze a akorát se sklízejí. Slyšeli jsme o chudobě, nezaměstnanosti. To je všechno pravda. Možná, že byste strpěli, když vám řeknu proč. Máme tady šílený systém, jak jak podnikové, tak sociální, podnikového, tak sociálního blahobytu. V Británii máme situaci, kdy eh, platíme mladým zdravým, zdravým lidem, aby neplatili. Eh, platíme Evropanům, aby dělali tu práci. Lijeme peníze do eh, zcela eh, zběsilých částí naší ekonomiky a potom musíme mít 20% DPH, obrovskou daň eh, z příjmů, obrovské sociální odvody a to brání ekonomice v obnově. Jediný eh, způsob, jak se z toho dostat, je hospodářský růst. A my děláme přitom všechno tady, abychom růst zabrzdili. Nejedná se o sociální blahobyt, ale o podnikový blahobyt. Máme takový eh, přítel, přátelský kapitalismus, nikoli skutečný kapitalismus. Eh, podívejte se, eh, eh, když tady máte jednotnou platbu na plochu, něco dáte si na to několik Eh, Větrníku, tak potom dostanete dvojnásobek. Zbavme se takovýchto nařízení daní a eh, nechme se eh, vysvobodit od takovéhoto v úvozovkách společnosti blahobytu, ať lidé mladí jdou zase zpátky do práce. Děkuji, pane Blume, pan Tusas. Děkuji vám. Jedná se tu o zájmy pracujících lidí. Celá struktura EU tomuto napomáhá. Já jsem já vidím, že se navyšuje um, monopol v EU, navyšují se zisky tzv. sociální pilíř Evropské unie a, Evrops- a hospodářské měnové unie. Ukazuje, co se děje, e, dělní práva pracujících se mění v něco bezvýznamného sociální zabezpečení vypadá tak, že lidé zjišťují, že v penzi nemají z čeho žít. Mnoho lidí, mladí lidé jsou nezaměstnaní, spousta lidí je pod eh, Prahem chudoby a prohlubuje se eh, prohlubování eh, hospodářská měnové unie nenapomáhá evropským občanům a právům pracujících. Myšlenka, že Evropská unie může se může změnit, že její architektura se může změnit a že nebude eh, proti lidem, je špatná představa. Děkuji vám. Pan Serkas, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, dovolte, abych vám řekl, že vaše přítomnost a vaše slova v nás probouzí velký neklid. My jsme doufali, že v té nejhlubší evropské krizi alespoň rada či komisař k nám eh, přijde ten komisař, do jehož portfeje to patří. Vidíme, že dochází k nevyváženosti, chybí nám sociální rozměr v evropské politice. Čekali jsme na vaše slova, čekali jsme nějaký harmonogram, eh, čekali jsme, co se bude dít, nějaký přesný program, konkrétní směr eh, co se stane na radě, ale místo toho jsme slyšeli spoustu eh, velice vágních návrhů. Tyto mm, myšlenky tu sice jsou, ale neprošly kolegiem komisařů. Předsednictví rady stále ještě nevidí, že se ocitáme v dramatické a kritické situaci, v níž nedostatek sociálního pilíře jde proti hospodářské logice. A vidíme, že ztráta poptávky, eh, ekonomické problémy prohlubují ještě dále nezaměstnanost, chybí fiskální prostředky a to dále prohlubuje krizi. My tímto způsobem krvácíme. Ti nejmladší mladí lidé musí emigrovat. V takovéto situaci se ocitáme, pane komisaři, a vy jste stále ještě nepochopili, co se děje. Naopak problémy zmnožujete nejen sociální, ale i politické. Potřebujeme jasné indikátory Potřebujeme politiku sociální zprávy eh, a řízení, podobně jako je tomu u hospodářské zprávy a řízení. Výbor pro sociální ochranu musí být tak důležitý jako ECOFIN. Potřebujeme skutečný sociální rozměr, sociální politiku, zdravou sociální politiku. Potřebujeme různé multiplikátory, automatické stabilizátory systém zaměřený na budoucnost, kde budou sociální práva respektována, jako vádí smlouva. Děkuji. Pan Koferáty. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaře, velice dlouhá krize, již procházíme nám všem, přináší dva problémy. Neustálý úpadek pracovních míst, vyšší nezaměstnanost a za druhé narůstající chudobu lidé, kteří se ocitají v těchto potížích a nemají dostatek prostředků na to, aby důstojným způsobem žili, žijí v této části světa. Bohužel nevidíme, že by eh, komise se snažila tyto dva problémy vyřešit. Co se týče nárůstu pracovních míst je to jen ta hlavní cesta plánu mimořádných investic, ovšem to nikdy se nezhmotnilo tento plán. A co se týče sociálního pilíře, potřebujeme nové nástroje, které budou schopny hájit osoby, které ztratí pracovní místo, anebo je nedokážou najít. Sociální oblast vyžaduje soudržnost v naší části světa, jinak se nám e, rozpadne a nedosáhneme pozitivních výsledků ani v krátkodobém, ani v dlouhodobém pohledu. Bohužel dnes ráno jsem ještě neviděl stopy, že by se něco zlepšovalo. Děkuji, pane Kofráty, paní Reně. Regner. Moc krát děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Řeknu to naprosto na rovinu. Potřebujeme prostě sociální pilíře, potřebujeme urgentně. Tečka. Faktem totiž je, že evropské eh, země, mezi evropskými zeměmi jsou čím dál tím větší rozdíly. Chudé země jsou chudší, bohaté země jsou bohatší. Nemám eh, nic eh, proti vám, pane komisaři. Já jsem ráda, že s námi o těchto věcech dnes diskutujete. Nicméně byli bychom raději, kdybychom měli zde komisaře pro sociální otázky. Také ministři, kteří mají na starosti sociální otázky, by do této záležitosti měli být úzce zapojeni, nikoli pouze ECOFIN. Je tedy škoda, že zde dnes není nikdo z rady. Jde konec konců také o sociální investice. My si myslíme, že je potřeba více těchto investic, musíme v této oblasti dělat věc více. Konec konců eh, nepotřebujeme žádnou zásadní eh, revoluci, potřebujeme akorát naplňovat to, co již existuje, co je zakotveno v Lisabonské smlouvě, sociální eh, tržní hospodářství. Děkuji a slovo má pan Darden, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Jsem nesmírně rád, že téma sociálního pilíře se dostalo na pořad jednání. Je totiž nesmírně důležité si uvědomit, že sociální pilíř má význam pro obnovení hospodářské a sociální rovnováhy a také pro ujištění občanů o myšlence solidarity této souvislosti se zaměřím především na stanovení minimálních hranic příjmu, například minimum, které potřebujeme pro boj s chudobou za poslední tři roky minimální důchody, tak jak jsou stanoveny eh, v zelené knize a bílé knize, například i problematika zmíněna v Německu, eh, boj proti sociálnímu dumpingu mezi evropskými zeměmi a vůbec zájem pracujících v Evropě. Uvědomujeme si význam tohoto problému a zároveň víme, že si už komise začíná uvědomovat, že parlament má pravdu. Eh, hospodářská měnová politika musí být solidárnější. Děkuji mnohokrát a nyní slovo má pan Gutierrez Prieto. Jedna minuta. Señor comisario, usted empezado el debate de hoy Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste říkal na začátku, že jste si vědom toho, že ve sociální sféře musí komise dělat víc. A já se ptám, co vám brat v tom brání? My určitě ne. Já si nemyslím, že komise si je vědoma závažnosti celé situace že si je vědoma eh, ambicí eh, občanů a snah dostat se z této krize. Vy eh, přicházíte s ekonomickou strategií, která je tak trochu proti tomu, co Evropa ve skutečnosti potřebuje. Vaše strategie povede k další recesi a k vyšším rozdílům mezi státy a mezi občany. Zpomalujete také eh, metody hospodářské koordinace a oslabujete opatření, které by umožnily eh, mít eh, větší dohled například nad finančními trhy. Dále jsou zde ale taková témata jako sociální unie či jiná témata, kterým jste se zatím vůbec nevěnoval a nepředložil jste žádné návrhy. Pane komisaři, parlament další takovéto zacházení cukru a byče akceptovat nebude. Nemůžete si prostě dělat to, co chcete. Musíme hovořit o sociální unii, musíme zapojit do dialogu eh, odbory, musíme se bavit s obyčejnými lidmi o nezaměstnanosti, o eh, sociální soudržnosti a tyto věci musíme udělat nyní. Nemůžete pořád říkat, že v tomto něco uděláte v budoucnosti. To již možná bude pozdě. Děkuji. Nyní dám slovo paní Bilbao Barandice, jedna minuta třicet. Vážený pane komisaři, hospodářská a měnová unie má posílit evropský sociální model, který odráží hodnoty unie. Je to cesta k pokroku a také příklad pro zbytek světa. Je založen na hodnotách, které uznáváme a právě proto zásada sociální soudržnosti souvisí s dalšími tématy a s naší strategií Evropa 2020, která umožní Evropě stát se světovou velmocí. A zároveň je důležité mm, bojovat proti finančním spekulacím a sociálnímu dumpingu. Samozřejmě potřebujeme úsporná opatření a škrty v rozpočtech, ale současně Musíme vytvářet takovou Evropu, která bude dávat svým občanům eh, to, co si zaslouží, na co mají právo. A právě toho můžeme dosáhnout jenom tehdy, pokud budeme pracovat na základě důvěry v lidském rozměru a sdílíme řadu hodnot, musíme také sdílet nástroje pro dosažení hlavních cílů, musíme pracovat s naší rozmanitostí a využívat veškeré nástroje, které se nám nabízejí. Z vašich dnešních slov, pane komisaři, si říkám, dejte nám ty nástroje, ale nezapomínejte na ty, kteří trpí v Evropě. Děkuji a nyní přejdeme ke každý jaj. A slovo dám paní Žazověcké. Jedna minuta. Paní předsedající, dámy a pánové, v současné rozpravě je právě sociální aspekt eh, evropské integrace něčím, co nebylo dostatečně vyzdviženo. Velký důraz jsme kladli na finanční otázky, na prevenci krize Ehm, a to ale vedlo také ke krizi sociální, kterou zaznamenáváme v Řecku a Španělsku. A právě proto si myslím, že měnová unie musí být doprovázena sociální politikou a sociálními investicemi. To má význam ze dvou důvodů. Za prvé, abychom obnovili hospodářský růst v Evropě krátkodobé kroky a akce musí jít ruku v ruce s Evropskou strategií pro sociální investice. A za druhé, sociální kontrolu musíme vytvořit tak, jak jsou vytvořeny kontrolní a řídící mechanismy v hospodářství, tak, aby bylo možné lépe monitorovat a řídit aktivity v jednotlivých členských státech. A e, druhý důležitý aspekt tkví v tom, že Unie nemůže existovat bez sociální soudržnosti. Dnes se hovoří o sociálním dumpingu a ten vede k protekcionismu. Pokud chcete propagovat mobilitu v EU, musíte také mít podmínky pro rozvoj členských států dlouhodobě a to dosa- povede také ke konvergenci. Děkuji. Děkuji, pan Dorkast. Pan komisař Ren stále má tu snahu eh, mít řešení, jedno řešení pro všechny. Nicméně takovéto řešení je naprosto proti tomu, co vidíme, že je potřeba. Eh, víme, že v podmínkách eh, ekonomické stagnace, v podmínkách, kdy jsou vysoké, ve státech je vysoká nezaměstnanost, je patrné, že to nejdůležitější, co se zatím podařilo udělat eh, z hlediska pana Rena, je zachránit finanční systém. Myslíme si, že členské státy eh, řečník byl přerušen. Můžete, pros- můžete prosím hovořit trošku pomaleji? Je potřeba váš projekt tlumočit. Of competitiveness instrument based on bilateral contractual arrangements nástroje, které jsou prostě postaveny na eh, vzájemných eh, bilaterálních eh, dohodách, jdou víceméně proti evropskému rozměru a tedy ignorují tento parlament. Myslím si, že takovéto smlouvy budou používány jako úplatek pro členské státy, aby mohly snižovat platy, aby mohly dále okrajovat sociální systémy. Ekonomická a měnová unie musí nastolit rovnováhu v členských státech. My chceme opravdovou solidaritu a nemůžeme si myslet, že eh, spouze škrty povedou ke stabilitě. Paška. Děkuji a nyní má slovo pan Paška. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pan. Děkuji, vážená paní předsedající, vážený pane komisaře. Evropská unie je společenstvím suverénních států, které prostřednictvím slovy vytvořily koordinované politické, ekonomické seskupení. Opatření navrhované Komisí a parlamentem ohledně hospodářské měnové unie by měly toto východisko respektovat a neubírat členské státy ve vládách a parlamentech o možnost samostatně si určovat hospodářskou a sociální politiku. Další Cesta k fiskální či hospodářské unii, jak ji navrhuje francouzský prezident například, nemůže být uskutečněna bez změn v Lisabonské smlouvy. To znamená, že takovou koncepci by museli přijmout také naši občané. Důvěra v evropský projekt mezi občany viditelně klesá. Stále více občanů si eh, se domnívá, že jejich parlamenty vlády jsou kompetentnější v řešení jejich problémů. Zdá se, že orientace komise a parlamentu a centralizace rozhodování není v souladě eh, s názorem občanů a bylo by eh, lépe hledat lepší koordinace spolupráce členských států než směr k transferové unii. Děkuji vám, pane Paško, jako další paní Kadenbach. Paní předsedající, pane komisaře, my jsme nedávno dostali Nobelovu cenu míru a to nikoli pouze za to, co jsme udělali v minulosti, ale také za to, že chceme Evropu eh, v míru vést i do budoucna. K tomu patří zcela jednoznačně také sociální smír a sociální soudržnost. Komise ovšem očividně na tyto problémy otázky, odpovědi nemá. Eh, my sice vidíme opravdu spoustu doporučení, eh, která by měla vést k tomu, že Evropa bude soudržnější. Jsou to investice do zdraví, do eh, pracovní síly, ale také jsou to tedy investice do, pracovní, do pracovního trhu. To, co ale děláte v každodenním životě, teda co to, to, co děláte v každodenní činnosti, to je přesný opak. Vy žádáte po členských státech, aby krátili sociální dávky a sociální sociální systémy, místo toho, abyste ve skutečnosti podporovali opravdové reformy, tedy investice do zdraví, investice do pracovních sil a investice do sociální soudržnosti. To znamená, ten dokument máme eh, na stole, potřebujeme jej akorát eh, realizovat. Moc krát děkuji. děkuji, eh, paní Kaldenbach. varmistamiseksi on tärkeää luoda Děkuji, paní eh, předsedající. Opravdu je důležité, abychom, pokud chceme zachovat Evropskou měnovou unii, zohledňovali také sociální rozměr. Zaznělo zde, že až doposavať ve skutečnosti sociální dimenze nebyla příliš zohledňována. Naše konkurenceschopnost určitě také závisí na tom, zda se nám podaří udržet evropský sociální model, zda se nám podaří udržet lidi na pracovním trhu. Pokud lidé nebudou pracovat, budeme mít větší dluh a klesne naše důvěryhodnost. Většina v Evropském parlamentu a doufám, že i většina komise chce demokratičtější, spravedlivější a sociálně udržitelnou Evropu. Chceme, aby nebylo eh, takové napětí mezi těmi cíly, které chceme dosáhnout. Musíme i nadále propagovat sociální dimenzi Evropské měnové unie. Děkuji a slovo má pan komisař. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, požádali mě, požádal mě předseda Barroso a jako komisař Vandor, eh, abych eh, převzal tuto politickou rozpravu a já jsem s tím souhlasil a změnil jsem svůj nabitý program v Bruselu, tak abych se mohl zúčastnit rozpravy eh, o také ještě o doporučeních specifických pro jednotlivé země příští týden. A jsem tady proto, že kladu velký důraz na sociální agendu a agendu zaměstnanosti Evropské unie a samozřejmě také na sociální rozměr Evropské unie a měnové unie. Já si dovolím zmínit několik záležitostí, které zazněly v několika vystoupeních. Nejprve ve vystoupení paní Cornelisen, která odkazovala na systém hodnocení, takzvaný scoreboard, k posílení sociálního rozměru řízení ekonomiky. Podle mého názoru je e, prostor pro lepší Eh, úpravu měření existujících nástrojů, výkonnosti například soubor sociálních ukazatelů ruku v ruce s existujícími nástroji by mohl pomoci detekovat sociální nerovnováhy, eh, sociálně tíživé situace a zároveň spustit nápravné kroky v hospodářské politice. Tento posílený dohled by měl pomoci nejprve zviditelnit sociální rozměr při přípravě makroekonomických rozhodnutí na úrovni celé Evropy nebo jednotlivých členských států a zároveň by měl posílit monitorování politiky zaměstnanosti a sociální politiky a případně zmírnit obtíže, které mohou nastat. Samozřejmě máme se co jeden od druhého vzájemně učit. Srovnávání s nejlepšími, sdílení dobré praxe, zavádění mechanismů pro sociální koordinaci. To vše se může dále rozvíjet pro koordinaci ex ante, která je důležitá pro reformy. Sociální rozměr měnové unie se také odráží v nástroji pro konvergenci a zároveň také finanční podpora pro tato opatření usnadní zavádění těžkých složitých reform. Například členský stát, který se zaváže k provedení náročné penzijní reformy, může získat podporu například pro program celoživotního učení, tak aby se mohla zvyšovat zaměstnatelnost starších pracovníků. Zmiňovali jste také sociální partnery. Je samozřejmé, že sociální rozměr měnové unie znamená také posílení úlohy sociálních partnerů a jejich zapojení do politických diskusí a procesu vytváření politik a strategií, protože jen to pomůže eh, zlepšit jejich sounáležitost s politikou na úrovni eurozóny. Zapojení a konzultace se sociálními partnery na úrovni jednotlivých států eh, má samozřejmě zásadní význam a měla by se dále rozvíjet a to je už v rukou jednotlivých členských států. Ve svých úvodních poznámkách jsem řekl, že musíme dělat eh, maximum, abychom eh, dokázali překonat krizi zaměstnanosti, a to zvláště vysokou nezaměstnanost mládeže. A k tomu potřebujeme eh, i krátkodobé politické iniciativy, především ve snižování nezaměstnanosti mladých lidí. Máme například evropskou systému záruk pro mladé, která který přináší již dobré výsledky ve skandinávských zemích například a který zároveň dává mladým lidem eh, příležitost eh, dostat garantovanou šanci na další vzdělávání, školení anebo zaměstnání. A díky tomu se zlepší zaměstnatelnost těchto lidí do budoucna, až se vrátí na trh práce v době, kdy dojde ke zlepšení hospodářské situace. Podle mého názoru právě Toto je příklad dobré praxe, který můžeme používat v Evropě jako celku a měli bychom se zaměřit na systém záruk pro mládež i do budoucna. Také bych chtěl poznamenat, že pro další víceletý finanční rámec Komise navrhla, aby alespoň 25 objemu prostředků z Fondu soudržnosti bylo vyčleněno do Evropského sociálního fondu a rozpočet ESF zvýší na, o 10 to znamená 84 miliard eur. Ehm, zároveň by mělo dojít ke zlepšení ehm, příležitostí ehm, pro pracovní zařazení, pro celoživotní učení, měla by se zlepšit inkluze ve společnosti a mělo by být snadnější bojovat proti chudobě. Také bylo navrženo, aby 20 z celkového objemu prostředků ESF každočlenského státu eh, bylo přiděleno naplnění cílů sociální inkluze a boje proti chudobě. Také, také je důležité, aby, jak bylo zmíněno, jak řekla naše kolegyně, musíme zajistit, aby hospodářská a měnová unie stála na pevném sociálním základě a současně evropský sociální model vychází z předpokladu, že naše ekonomika bude účinně pracovat ve vytváření pracovních míst, a současně musíme zajistit, aby nikdo nezaostával. Musíme každému nabídnout příležitost uplatnit se na trhu práce, ale také ve společnosti obecně. A v této souvislosti je právě sociální rozměr nesmírně důležitý a komise na tomto návrhu musí pracovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Za tímto se uzavírá a zatím ehm, přerušíme zasedání až do 12 hodin.